Dobré ráno, koleg. Dobře, vážení kolegové, myslím si, že začneme. Já musím nejprve ověřit kvórum, tak abychom eh, mohli provést finální hlasování, takže bych ráda požádala sekretariát, aby spočítal, eh, kdo sedí zde v sále. To je jednoduché, ale pak také ti, ty, kdo jsou s námi spojeni na dálku. Ano, já tedy vlastně musím nejprve požádat ty, kdo jsou spojeni na dálku, aby eh, eh, zmáčkli ten knoflík Raise Your Hand, když se chcete přihlásit o slovo, potom vlastně vás vidíme a pak vás můžeme započítat do kvóra. Takže prosím, eh, zmáčkněte ten knoflík, kterým se přihlašujete, když chcete hovořit, aby to sekretariát mohl ověřit, spočítat. which is not, we don't have the quorum yet then. Ještě zatím kvórum nemáme. Just wait a second. Vteřinku strpení, tak aby se lidé mohli připojit. A pokud jste připojeni, tak prosím Eh, stisknete ten knoflík příslušný, předpokládám, že víte, o který jde, tak, abychom věděli, že se aktivně účastníte. Ještě minutku posečkáme. Okay, colleagues. Dobře, vážení kolegové, byla jsem informována o tom, že kvórum máme. Je to tedy těsné, ale máme ho, takže nyní zahajuji finální hlasování k bodům 4, 5, 6 našeho pořadu jednání. Podobně jako včera, toto je konečné hlasování. Obdržíte e-mail, který vám toto sdělí a hlasujete tedy buď v systému iVote nebo na papíře a v 10.10 10 bruselského času bude hlasování ukončeno, takže máme hodinu na hlasování a výsledky finálního hlasování budou sděleny písemně a zveřejněny na webových stránkách našeho výboru IMCO. Děkuji. Tímto se dostáváme k bodu číslo 13, to tomu hlavnímu dnešnímu bodu, kterým je výměna názorů a aktuální eh, situace, eh, tedy výměna názorů s Evropskou komisí, pokud jde o ty tři eh, důležitá sdělení k digitální strategie, umělé inteligenci a datům. Já bych chtěla poděkovat komisi za to, že se účastní našeho zasedání. Někteří členové jsou zde v sále, jiní jsou zase připojeni v remoutu hlavním eh, cílem eh, je vyměnit eh, si názory o follow-upu a e, současném stavu k těmto sdělením. Pan e, komisař Breton to představil v únoru na našem společném zasedání s výborem ITRE, jak si asi budete pamatovat. Tato dnešní výměna názorů by nám měla pomoci e, ujasnit si záměry komise, pokud jde o její budoucí práci a samozřejmě také usnadnit přípravu naší eh, hlavní eh, zprávy, respektive zpráv z vlastní iniciativy a stanovisek eh, svázaných s těmito sděleními. Budeme mít dvě části tohoto zasedání. V té první se zaměříme na umělou inteligenci a digitální strategii a v té druhé na to sdělení o datech. Takže na úvod toho první, té první části digitální strategie a umělá inteligence, na to máme o trošičku méně než hodinu a já na úvod dám slovo komisi. Máte asi 25 minut na úvodní prohlášení. Prosím. Pane Grossi, prosím zmáčkněte ten speak button. Dobrý den, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem to pochopil tak, že nejprve bude hovořit kolega Castilla o té strategii. Je to tak správně? Dobře, dobře, takže změníme pořadí. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Vážení členové Evropského parlamentu, dobrý den. Já se jmenuji Manuel Pex Castilla, pracuji na DG eh, Connect, mám na starosti Eh, tedy digitální strategii. Já bych rád eh, ještě řekl, že pokud budete mít nějaké otázky k takzvanému Digital Services Act, aktu o digitálních službách, tak zde máme také příslušného pracovníka. Ve svých politických pokynech eh, Ursula von der Leyen zdůraznila, že je třeba Eh, mít strategii jak v oblasti digitální strategie, tak AI. Bylo to potvrzeno eh, v červenci, když se hovořilo o digitální a zelené transformaci jako klíčovém bodu navržené strategie obnovy po covidu. Eh, ekologie a digitální problematika, to vidí komise jako navzájem propojené, je to důležité pro dosažení cílů nízkouhlíkové ekonomiky v roce 2050, to znamená řízení na dálku, recyklace, chytré zemědělství, to je pouze několik prostředků, jak snížit naši závislost na surovinách a omezit eh, emise uhlíku. Nicméně digitální technologie eh, potřebují také, abychom se neustále eh, přizpůsobovali a proto komise v únoru 2020 přijala svou politiku digitální strategie plus bílou knihu o umělé inteligenci a nové strategii pro data. Ta strategie uznává, že technologie jsou stále více přítomny ve všech oblastech společnosti a hospodářství a stanoví nezbytná opatření na maximalizaci přínosu těch digitálních technologií, ale zároveň je třeba zaručit eh, ty základní hodnoty demokracie, demokracii, spravedlnost, inkluzivitu a evropský sociální model. Ty výzvy, které se snažíme eh, řešit v rámci digitální transformace, souvisejí s tím, aby každý podnik, každý občan, každý zaměstnanec měl eh, rovnou eh, šanci využít té digitální strategie toho evropského modelu digitalizace. Také je důležité zajistit, aby přínosy digitalizace byly opravdu pro všechny členské státy, podle eh, indexu eh, příslušného indexu šest evropských eh, členských států je na špisy celkového využívání digitálních strategií, ale pokud vezmeme celou Evropskou unii, tak jsou daleko před námi Spojené státy, Jižní Korea či Japonsko. A to znamená také, že je v Evropské unii velký rozdíl mezi těmi nejlepšími státy a tím zbytkem. Prvním eh, pilířem je eh, technologie, která pracuje pro lidi. Tady je třeba zdůraznit čtyři aspekty. Jednak konektivitu. Ta je klíčovým předpokladem digitální ekonomiky. Musí být dostupná eh, technicky i finančně, tak aby všichni Evropané měli přístup ke stávajícím digitálním službám. A komise navrhuje eh, zde eh, aktualizovat eh, akční plán, pokud jde o 5G a 6G, vypracovat nový program radiospektrální politiky a revidovat směrnici o broadbandu. Za druhé, občané potřebují mít dostatečné digitální dovednosti, protože 90 budoucích pracovních příležitostí budou vyžadovat určitý stupeň těch digitálních dovedností. Zároveň zde Máme eh, samozřejmě nové způsoby eh, hospodářství, lidé pracují na online platformách a komise proto navrhuje vypracovat Digital Education Action Plan, to znamená akční plán na podporu digitálních dovedností a obecně eh, vzdělanosti v této oblasti. A také iniciativu na zlepšení pracovních podmínek pro platformové pracovníky. Eh, za třetí eh, je třeba zabývat se problematikou eh, kyberkriminality nebo kyberútoků. Během covidové krize se eh, toto ukázalo jako zvláště palčivé a komise proto navrhuje evropskou eh, strategii pro kyberkriminalitu, zvláštní jednotku a je také třeba revidovat příslušné eh, směrnice o bezpečnostních sítích a také samozřejmě ta aktualizace technologií musí být prováděna eh, v souladu s našimi hodnotami, musíme respektovat eh, důvěru, eh, respektive přístup lidí a zajistit, abychom měli jejich důvěru. Komise také navrhuje revidovat legislativu HPC o takzvaném supercomputingu a Eh, v oblasti eh, kvantových eh, počítačů, kvantové komunikace, blockchainu a umělé inteligence. Druhý pilíř té strategie se týká spravedlivé a konkurenceschopné ekonomiky. Tam je třeba v první řadě zaměřit se na data jakožto klíčovou složku digitálního hospodářství. Jako taková musí být široce a levně přístupná a snadno používatelná. Komise přijala za tímto účelem vedle digitální digitální strategie také datovou strategii, která bude eh, eh, za chvíli představena v té druhé části. Za druhé, evropské podniky a malé a střední podniky musí eh, technologii začlenit eh, do svých aktivit, tak aby se eh, usnadnil přechod na čistou, digitální a konkurenceschopnou ekonomiku. Komise již k tomu má strategii pro průmyslovou politiku malých a středních podniků, to bylo přijato dříve v tomto roce. Za třetí, Evropa musí poskytovat rovné pracovní podmínky pro malé i střední podniky, tak aby spotřebitelé byli eh, schopni mít důvěru v ty digitální služby, podobně jako v běžné služby. Součástí aktu o digitálních službách eh, bude eh, to, že komise proskoumá činnost těch takzvaných gatekeeperů, těch velkých společností a to, aby byly dostatečně otevřené pro nové subjekty na trhu a inovátory a malé a střední podniky. A také chce přeskoumat eh, pravidla konkurenceschopnosti pro digitální věk. Třetí pilíř strategie se zabývá otevřenou a demokratickou společností. Hlavní cíle jsou zde jednak posílení a modernizace pravidel, která se vztahují na digitální služby, včetně vyjasnění eh, zodpovědnosti onlineových platform. Komise v tomto ohledu jako součást balíčku DSA navrhuje nová a revidovaná pravidla na posílení zodpovědnosti digitálních platform a poskytovatelů informačních služeb a také eh, revizi eh, nařízení EIDAS, tak aby bylo více efektivní a aby se vztahovalo i na soukromý sektor. Za druhé, musíme zajistit, že digitální řešení posílí oběhové hospodářství, dekarbonizaci všech sektorů a také také, že sníží environmentální a sociální stopu výrobků na evropském trhu a také eh, eh, sníží eh, uhlíkovou stopu samotného sektoru elektrokomunikací. Proto je třeba mobilizovat nové nástroje v souladu s naším rámcem pro udržitelnost, udržitelné výrobky a cílem tedy musí být do roku 2030, aby naše datová centra byla uhlíkově neutrální. A samozřejmě je také třeba v tomto ohledu klást, eh, vyvíjet tlak na operátory. Musíme eh, také čelit tomu, že občané jsou vystaveni dezinformacím, nesprávným či falešným informacím, které potom eh, mají velké dopady na evropskou demokracii. Komise navrhuje akční plán v oblasti audiovizuální a mediální, tak aby se posílila konkurenceschopnost audiovizuálního a mediálního sektoru aby byl zajištěn přístup ke skutečně pluralitním médiím a také evropský plán, eh, akční plán evropské demokracie právě na podporu mediální plurality a eh, řešení možných vnějších zásahů do evropských voleb. Evropský způsob di- regulace digitálního sektoru se ukázal jako inspirace pro mnoho našich partnerů po celém světě. Evropská unie by toho měla využít, měla by posílit ten evropský přístup a e, formovat e, to, jak to vše bude upravováno na mezinárodním poli například e, ve spolupráci s Afrikou. Spolupracujeme také se sousedními zeměmi, se zeměmi, se kterými máme uzavřeny asociací, Eh, asociační eh, dohody, například snižujeme tarify se zeměmi západního Balkánu a potřebuje, eh, podporujeme také Ukrajinu. Evropská unie musí vést eh, globální eh, proces stanovení standardů u těch nových technologií, například 6G a kvantová technologie. Komise za tímto účelem přijme globální eh, komunikační strategii. Přijali jsme tedy 19. února tu novou digitální strategii, kdy se světová pandemie zrychlovala, svět se za posledního půl roku velice změnil a digitální strategie získala novou důležitost. Mm, Zmnožila se poptávka po digitální kapacitě, komise se snaží eh, předcházet eh, mm, tomu nedostatku digitálního eh, prostoru nebo digitálních kapacit. Také se samozřejmě digitální nástroje využívají pro hledání vakcíny nebo léku, máme různé sledovací aplikace, tracing, eh, aplikaci E, Net, Health Network a další. Ale zároveň se také ukázalo, že jsme velmi závislí na technologiích třetích zemí a především v těch klíčových eh, sektorech jsme proto vystaveni nebezpečí, které plyne z narušení dodavatelských řetězců. My musíme dosáhnout technologické suverenity. To není žádný protekcionismus, to je prostě eh, základní předpoklad toho, abychom Eh, jak si měli k dispozici tyto své technologie, abychom nebyli závislí na zemích, kde třeba data nejsou tak dobře chráněna. Je samozřejmě třeba zaměřit se i na eh, nové baterie, na internet věcí a Eh, nemůžeme eh, samozřejmě se spolehnout pouze na jednu eh, zemi při poskytování sítí 5G. Tam by ta bezpečnostní rizika byla opravdu příliš velká. Proto musíme posílit naši strategickou nezávislost v oblastech jako 5G, AI, tedy umělá inteligence, baterie, cloud computing a další. Podpora toho digitálního přechodu, té digitální transformace je také součástí nástroje na obnovu a odolnost je třeba ukázat, eh, eh, je tedy eh, třeba až se budou hodnotit plány jednotlivých členských států, že digitální strategie musí být součástí těchto plánů a členské státy by tam měly předložit podrobné produkty, cíle a milníky v souladu s příslušnými strategiemi, s cíly v oblasti konektivity, tak aby ty plány byly schváleny. Eh, je eh, samozřejmě třeba zaměřit se také na program Digital Europe, na boj proti eh, kyberhrozbám, na zvyšování dovedností. Máme zde také nástroj na propojení Evropy, CEF Digital, Horizont Evropa samozřejmě. To všechno jsou programy, které budou podporovat vývoj technologií v oblasti zdravotnictví, průmyslu, klimatu, mobility a eh, také zde je Evropská inovační rada. A potom zde máme program Invest EU, který by měl poskytnout klíčovou podporu společnostem a to, aby se investoři zaměřili na středně a krátkodobé eh, priority Evropské unie v oblasti investic. Děkuji. Um, I'm not sure if you're... Eh, děkuji. Nevím, zdali by váš kolega chtěl něco dodat k vašemu vystoupení. Eh, pane Grossi, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych eh, něco dodal ohledně Bílé knihy k umělé inteligenci a pokud je o proces, který připravuje regulační proces pro umělou inteligenci. Během eh, přípravy jsme eh, měli dvě strategie, co se týče umělé inteligence. Na jedné straně jsme chtěli podpořit umělou inteligenci, protože si myslíme, že je to klíčová technologie pro nás a krize s covidem nám ukazuje, že tato technologie nám může velmi pomoci. A potom jsme zjistili, že existují rizika, které je potřeba brát velmi vážně. Při začátku naší strategie jsme se rozhodli, že musíme mít umělou inteligenci, která bude důvěryhodná, ale eh, bude to zasazeno do jasného regulačního rámce v Evropské unii. A eh, paní eh, místo předsedkyně o tom hovořila, paní Verstagerová o tom evropském způsobu života. Takže toto je v Bílé knize, máme tam dva prvky, máme tam ekosystém excelentnosti, to znamená, že je eh, potřeba pracovat na vývoji umělé inteligence a na druhé straně musíme mít eh, prostředí, kde vytvoříme důvěru při používání umělé inteligence v Evropě, tak aby tato technologie byla bezpečná a aby byla v souladu s evropskými hodnotami, a s naším evropským právním rámcem. Bílá kniha, tak jak právě řekl Manuel, e, není osamocená, je součástí balíčku a to je určitě velmi rozumné. Potom si vyslechnete, jak je to se strategií o datech, protože umělá inteligence je součástí technologie, která e, vyžaduje další technologie, jako například e, je součástí datové ekonomiky, potom je potřeba mít také dobrý computing. A my musíme tedy mít něco, co podpoří umělou inteligenci a vývoj se skutečně zrychluje, protože už máme e, dobrý computing, který to umožňuje. Na začátku, eh, to byl únor, když jsme s tím začali, měli jsme tedy bílou knihu, tam jsme měli dva eh, prvky, které bych eh, schrnul. My jsme zahájili veřejnou konzultaci, která trvala tři týdny, pak se to ještě prodloužilo o dva týdny kvůli COVID-19 a zjistili jsme, že existuje opravdu obrovský zájem ze strany veřejnosti o tuto bílou knihu. Can you hear me again? Slyšíte mě? Asi jsem se odpojil. My vás slyšíme, ale my vás nevidíme. Teď by to mělo fungovat. Ano. Veřejnou konzultaci jsme zahájili v únoru, e, trvalo to tři měsíce a dva týdny a zpětná vazba byla obrovská. Dostali jsme přes 2000 e, odpovědí a e, přes 400 PDF. Jednalo se o analýzy a názory k umělé inteligenci. To je opravdu velmi bohatá zpětná odezva. My to nyní analyzujeme na naší webové stránce. Už máte první eh, analýzu. Je tam také eh, dotazník, který je velmi zajímavý ze statistického hlediska. A my eh, nadále pracujeme. Budeme mít semináře, také konferenci, která se bude konat 19. října. Je to věc, kterou si myslíme, že je velmi důležitá. Je to věc, která je eh, důležitá pro občany a proto jsme také velmi vděční za příležitost, kterou máme dnes. Je důležité, aby existovala výměna s našimi občany. Konec tohoto procesu, eh, to by měl být návrh pro regulační rámec a zároveň eh, koordinovaný plán zrevidovaný, což bude krok, seznam kroků ze strany členských států a komise, tak aby se podpořila umělá inteligence. Tam je tedy ta základní myšlenka, že máme ten dvoustranný přístup. Na jedné straně eh, máme tedy podporu umělé inteligence a na druhé straně eh, připravit eh, dobrý regulační rámec. Pokud se podíváte na odpovědi, tak uvidíte, že jsou velmi různorodé, takže přes tisíc odpovědí přišlo od evropských občanů, 30 20 od podniků, 30 od vědců, potom také nevládní organizace, 18 odborové organizace a také spotřebitelské organizace. Eh, my si, není to samozřejmě eh, ideální, to nikdy není, ale je to dobrý vzorek naší eh, společnosti, abychom věděli, jak si stojíme. Když se podíváte na původ eh, našich eh, odpovědí, tak vidíte, že ten zájem existoval velký napříč Evropou, ale také byl zájem ze strany Spojených států, Spojených eh, států, Číny, Irák a tak dále. A tady vidíme, že je to zasazeno do mezinárodní diskuze, protože my nejsme jedinou hospodářskou zónou, kde tato diskuze probíhá. Ale podobné diskuze eh, probíhají i jinde, třeba v Číně nebo v USA. První část naší veřejné konzultace se týkala ekosystému excelentnosti a my jsme se ptali, eh, jak by to mělo vypadat s koordinovaným plánem a na co by se měly soustředit naše aktivity podpory. Když se podíváte na ty hlavní myšlenky, tak podpořit eh, spolupráci, podpořit investice, v rámci eh, umělé inteligence a to by se mělo napojit na to, co už máme v Evropě. Nemusíme začínat eh, od nuly, eh, už máme systémy, máme cloud computing, tam jsme ve vedení a my bychom měli stavět na těchto prvcích a pracovat dále. Potom odpovědi ohledně kroků, které se podporují v rámci Bílé knihy. Nechci zacházet do podrobností, protože vím, že pan komisář už přišel se zevrubnou prezentací ohledně Bílé knihy. Jedná se tedy o šest eh, kroků, šest opatření, tak tam eh, ta, eh, ty odpovědi byly opravdu, bylo jich hodně a my jsme byli svědkem toho, že revize koordinovaného plánu je považována za velmi důležité, tedy 87% považovalo za důležité, a znamená to, že členské státy by měly se koordinovat na evropské úrovni. Potom eh, testování eh, považuje za důležité 88 dovednosti, zvyšování dovedností, rekvalifikace to považuje 90 za klíčovou věc. Potom digitální inovace 70 ale to je kvůli tomu, že se jedná o opatření, které se týká především malých a středních podniků proto eh, samozřejmě to není tak zajímavé pro občany PPP, eh, tedy eh, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, tak mm, tam také to bylo, byla vyjádřená podpora a vidíme, že existuje velká podpora pro aktivity, které jsme Eh, navrhli do našeho ekosystému excelentnosti a my jsme se tedy tímto ujistili, že jsme si vybrali správné priority. A potom druhá část, ekosystém důvěry. Chtěl bych připomenout naše milníky. Komise v Bílé knize eh, navrhuje přístup, který je založený na zhodnocení rizika. My chceme definovat eh, vysoké riziko podle odvětví, podle uživatelů, takže to je ten dvojitý eh, filtr. Potom pro umělou inteligenci, kterou považujeme za obzvláště eh, rizikovou, tak tam bude posouzení eh, schody. Jedná se tedy o produkty, které budou zaintegrovány do existujících eh, procesů, které vstupují na trh. A potom ty vysoce rizikové systémy umělé inteligence, tak to jsou striktní kritéria, které je potřeba prověřit. Jedná se o údaje, informace, které se poskytují Eh, eh, klientům, jedná se o otázku pro eh, vývojáře a potom v neposlední řadě také diskuze ohledně biometrie, identifikace, biometrická identifikace, kde si myslíme, že je potřeba o tom dále diskutovat v rámci společnosti. Toto se musí zkontrolovat ex ante, potom i poté, post ante, a tento systém by měl být skompletován eh, eh, dobrovolnými systémy eh, v případě nízkého rizika a takže testy by měly mít ty vysoce rizikové a potom bychom tam měli takové, takový štítek označení. Potom musíme mít dobrá schémata pro zprávu na úrovni evropských institucí, tak abychom zajistili, že, by, že jsou zharmonizované a jednotné, co se týče jednotlivých eh, kritérií. Práci, kterou jsme eh, doved, mm, dokázali do posud, se zakládá na práci expertů na vysoké úrovni. Máme tam eh, seznam zhodnocení pro podniky, tak aby posoudili, zdali umělou inteligenci, kterou tyto podniky používají, zdali je vysoce riziková či ne. Myslím si, že tady se udělal velký kus práce v rámci příprav. Pokud jde o tuto novou legislativu, tak je e, důležité, aby členské státy přišly s iniciativami a my si myslíme, že toto se musí udělat e, na e, evropské úrovni, protože se jedná o evropský trh pro umělou inteligenci. Pokud se podíváte na veřejnou konzultaci, tak vidíte, že jsme získali velkou podporu. Pouze 3 odpovědí eh, měly za to, že stávající situace je dostačující. Eh, podniky eh, to je druhá věc, mají za to, že vstávající eh, legislativy jsou mezery, 42% má za to, že potřebujeme novou legislativu. Eh, zdá se, že eh, mm, podniky nechtějí většina tedy novou legislativu, ale zaplnit mezery ve stávající legislativě. Potom je tady důležitá otázka zákazu diskriminace, to je pro naše občany důležité. Veřejná konzultace tedy podporu, eh, podpoř, podpořila ten náš názor, který jsme získali po eh, zveřejnění eh, Bílé knihy. 28 tazatelů podporuje zákaz biometrie na veřejných místech a 29 podporuje to, že by to mělo být umožněno pouze potom, eh, co budeme mít na to legislativu a přes 90 eh, má za to, že by se to mělo použít pouze v konkrétních eh, verifikovaných případech. Musím tedy připomenout, že situace v Evropské unii je jiná než USA, protože tady máme nařízení o ochraně osobních údajů, tu legislativu už máme, ale na co jsme se ptali v té bílé knize, je máme ji tedy nad rámec GDPR, což už vlastně vyžaduje zhodnocení otázky ochrany osobních údajů. Jedná se tedy o biometrické údaje, zda máme jít nad rámec toho, co máme. Takže tady vidíme, že existuje obava ve veřejnosti. Doufám, že jsem vám ten, tímto poskytl e, stručný e, přehled, jaká je situace a e, nyní budeme analyzovat PDF, která jsme dostali, posouzí, posoudíme dopad, potom to podrobíme regulační eh, analýze a potom se soustředíme na to, abychom vypracovali eh, vyváženou eh, legislativu a čekáme na informace ze strany Evropského parlamentu, třeba od pana zpravodaje, třeba od De Bianco a my se tedy budeme těšit na výměnu s vámi, s poslanci. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkujeme vám, pane Grossi. Než zahájíme diskusi, dovolte mi jednu technickou poznámku, co se týká hlasování. Někteří jste si možná všimli, že pokud zašlete hlasování do, do e-mailové schránky IMCO Votes, tak jste tentokrát neobdrželi automatickou odpověď, která by potvrzovala, že jste své hlasy odevzdali. Máme zde určité technické problémy a aktuálně řešíme, takže nebojte se, vaše hlasy byly přijaty, pakliže jste je odeslali, pouze zkrátka nedochází k odesílání té automatické odpovědi. Tolik tedy na ujištěnou. Tak, a teď zahájíme diskusi. Máme dvě kolečka řečníků, nejprve spravodajové, stinoví spravodajové a koordinátoři a v druhém kolečku pak ostatní poslanci. Máme skupiny otázek po třech a po čtyřech a po každém kolečku, minikolečku požádáme komisi o odpověď. V prvním kolečku každý může hovořit až minutu a půl. Začneme EPP, SAD a Renew. Za EPP je to paní Dirdry Klun. Máte jednu a půl minuty. Dobrý den. Děkuji vám. Děkuji oběma řečníkům za jejich prezentace, bylo to velice zajímavé. Zvlášť se těším na výsledky konzultace. Velice mne potěšilo, že jsme měli tolik reakcí na konzultaci v oblasti umělé inteligence. Myslím si, že to znamená, že to je téma, které je hodně zajímavé Konec konců ty poslední dva snímky byly eh, velice zásadní pro nás, pro všechny, to znamená stále nedostatek důvěry. Eh, ta 3%, která říkají, že aktuální legislativa nestačí, to nám, myslím, jasně ukazuje, že zde je obrovská propast, kterou je potřeba nějakým způsobem vyřešit. Potřeba dalších investic do výzkumu a dovedností, to bylo zajímavé. A zajímavé byl také ten názor, že potřebujeme partnerství se soukromým sektorem. Což je něco, co budeme muset řešit. Umělá inteligence a její potenciál, to je jistě pozitivní věc, ale musíme to využít ku prospěchu našich občanů. Tak, aby občané, firmy, spotřebitelé a e, zaměstnanci v průmyslu mohli požívat e, výhod. A za tím účelem potřebujeme určitý stupeň dohledu. Já si myslím, že si to velice dobře uvědomujeme i v rámci konzultací, které proběhly. Eh, jenom bych se zeptala, co se týká eh, strategie pro digitální budoucnost. Všichni vnímáme výhody digitalizace, zejména v souvislosti s covidem za posledních pět měsíců. Jsem si jistá, že byl obrovský posun v tom, jak občané vnímají způsob, jakým jim toto může pomáhat v každodenním životě, například pracovníci ve zdravotnictví. Myslím si, že všichni vnímáme, že to je příležitost pro všechny, jak učinit velký krok vpřed. A myslím si, že... Paní Klin, musíte končit. Takže proběhla, proběhl přeskum. Myslíte, že je možné se v některých oblastech výrazně posunout, zejména mám na mysli oblast dovedností, protože si myslím, že to je naprosto zásadní eh, a ukazuje se, že v Evropě poněkud zaostáváme. Celoživotní vzdělávání, upskilling a tak dále. To jsou všechno témata, o kterých můžeme hovořit a konec konců také v oblasti infrastruktury, abychom zajistili, že každý občan bude mít přístup k širokopásmovému internetu a ostatním relevantním technologiím. To je, myslím, něco, kde jasně vidíme, že pakli, že má covid eh, sebou přináší něco pozitivního, tak je tato. Paní předsedkyně, já se omlouvám, nevidím čas. No, už mluvíte tři minuty a měla jste mluvit minutu a půl, takže to prosím ukončete. Dobře, tak s tím vám už tedy děkuji a těším se na další diskusi. Děkuji, jako další paní Gebhardt z SAD Evelyn, prosím pěkně minutu a půl, ano. Děkuji. No já bych také ráda hovořila tři minuty, že ano? Protože první řečníci vždy mohou mnoho, že? No, má otázka je hlavně na pana Grose. A konkrétně taková, jakým způsobem budeme řešit tu bílou knihu a hodnocení rizika. Je zcela evidentní z toho, co jste řekl, že stále řešíme otázku vysokorizikových a nerizikových prací. A vůbec nereflektujete kritiku, která se objevila, která říká, že toto je příliš hrubé hodnocení, protože rizika mohou být různá i co do svého dopadu na život lidí. No a z toho podle mě vyplývají dvě otázky. První otázka se týká toho hodnocení rizika, jaké si představujete. Jakým způsobem budou řešena ta rizika nejen jaksi pro fyzický život lidí, ale například pro otázky rovnoprávnosti nebo dodržování hodnot Evropské unie, nediskriminace a tak dále. Do jaké míry to bude v tom hodnocení odraženo? Protože zde si myslím, stojíme před obrovskou výzvou. Za další, stále si nedovedu představit, jakým způsobem si vy představujete, jak to hodnocení bude přesně konkrétně prováděno. Jak to vidíte? Jakým způsobem můžete zpracovat algoritmy eh, tak, aby hodnotili vysoké nebo nízké riziko. Já si to nedovedu představit a velice by mi pomohlo, kdybyste nám mohli vysvětlit, jak to tedy bude fungovat. Děkujeme, Evelyn. Jako další Svenja Hans za Renew. Minuta a půl. Děkuji paní předsedkyně, děkuji zástupcům komise za to, že přišli. Výbor IMKO hodně pracuje na téma umělé inteligence. Všichni se shodneme, že toto je oblast s velkým potenciálem a všichni se shodneme, že potřebujeme inteligentní regulaci tak, abychom podpořili biznis, inovovali, chránili spotřebitele, posilovali digitální jednotný trh a vytvářeli společný rámec pro celou EU. A všichni se shodneme, že přitom nesmíme ustupovat v oblasti občanských svobod. Na tom se zde ve výboru shodneme. Ale přesto vidíme velice různící se postupy v oblasti umělé inteligence, zejména co se, říká, co se týká klasifikace rizik umělé inteligence. A teď slyšíme od komise to, že stále zvažují, že by zachovali pouze kategorii nízké riziko, vysoké riziko, zatímco parlament jasně řekl, že potřebujeme daleko víc než pouze dvě kategorie a musíme se zaměřit na to, jak to definovat. V tomto slyšíme, že plánujete ex ante testování umělé inteligence. Upřímně řečeno, já v tom vidím pouze nepotřebnou byrokraci a obávám se, že to bude omezovat inovaci. A říkám si, za koho tady vlastně hovoříte? Hovoříte za celou komisi nebo pouze za některá generální ředitelství? Protože eh, v rámci dialogu s různými ředitelstvími jsme dospěli k závěru, že komise má v rámci komise různící se názory. Takže jakým způsobem hodlá komise zajistit koordinaci, aby ta výsledná legislativa byla koherentní? Jakým způsobem do toho zapracujete zpětnou vazbu parlamentu? Děkuji, Sonja. Teď dostane slovo opět komise a požádám vás oba, abyste společně dodrželi limit čtyř minut. Eh, takže možná, pane Grossi, pokud se nepletu, tak na vás padla přímá otázka, vy byste snad mohl začít a potom pan Kaseda by to mohl doplnit. Ale prosím pěkně, oba dohromady čtyři minuty. Dobře, děkuji vám, paní předsedkyně. Já si tady vezmu ty dvě otázky k umělé inteligenci, dovednosti nechám na kolegovi. Jedno vysvětlení na úvod. To, co jsem schrnoval, je ta bílá kniha, protože to je poslední oficiální dokument, jaký komise přijala. A všichni víte, že Eh, zatím je ten přístup skutečně dvou ví, máme tedy vysoké riziko a nízké riziko. Samozřejmě ta bílá kniha je rozhodně na začátku toho procesu. Jak správně říkáte, v rámci komise máme různící se názory, je to poměrně kontroverzní téma, ale pracujeme na tom, takže zatím reflektujeme všechny možnosti, jak ten systém zlepšit, jak se poučit. Je to otevřený proces, tu bílou knihu jsme nevydali jako definitivní náš názor. Eh, spíše v té bílé knize prezentujeme aktuální stav věci, protože eh, do té doby jsme měli pouze neoficiální pozice. Určitě pochopíte, že vám nemohu říci, jak vypadá konkrétní diskuse teď v komisi, eh, zatím stále probíhají interní rozhodovací postupy. Co se týká hodnocení rizik, to je samozřejmě zcela zásadní pro celé toto cvičení. Mohu vám přislíbit jednu věc. Nejde pouze o fyzická rizika. Chceme hodnotit také rizika pro základní práva. Jde o fyzické riziko, ale jde také o základní práva, nediskriminaci a tak dále, tedy nad rámec toho, protože víme, že umělá inteligence se může pohybovat nad rámec fyzického rizika. Zároveň jsme stále přesvědčeni, a tím se dostávám k otázce paní Hán, že abychom stimulovali inovaci, nesmíme přeregulovávat. To znamená, máme spoustu umělé inteligence, která nevytváří riziko, například komunikace mezi dvěma stroji, kde do toho vůbec nevstupují lidé, nechápeme, proč bychom zde měli mít nějakou regulaci. Takže musíme být velice opatrní, musíme hovořit velice jasně v tom, co regulovat, abychom neomezovali inovátory v používání umělé inteligence. Takže potřebujeme inteligentní, flexibilní systém, kde budeme řešit ty potenciálně problematické systémy, ty budou pod jasnou kontrolu, kontrolou, ale pak budeme mít i ty další systémy, které budou neregulované, aby se umožnila inovace. A na tomto stále pracujeme, ale plně si uvědomujeme, jenom na závěr, že tedy diskuse v parlamentu je pro nás velice důležitá. Víme, že parlament eh, chce ambiciozní návrh a to nebude komise ignorovat. Manueli, děkuji mnohokrát. Pokud vím, tak otázka paní Klin se týkala eh, obnovy po covidu, co se týká zelených dovedností a infrastruktury. K tomu zelenému jenom velice rychle. Eh, strategie je velice jasná. Zelená transformace a zelená digitální transformace budou obě hrát naprosto zásadní roli v této věci. Vnímáme to eh, jako zdroj pracovních míst a budou tedy řešeny dohromady. Co se týká infrastruktury, dovedností a všeho toho ostatního, tak eh, veškeré eh, obno- strategie obnovy členských států musí, musí odrážet výzvy identifikované v evropském semestru což už teď obsahuje oblasti jako konkurenceschopnost, eh, udržitelnost, dovednosti, infrastruktura, kompatibilita a to všechno, jak jsem řekl, je podporováno pro, eh, programy víceletého finančního rámce, jako je například Horizont Evropa a tak dále. Děkujeme mnohokrát. Tím se tedy dostáváme k druhé části tohoto prvního kolečka. Teď máme tedy čtyři řečníky, a poté reakce komise. Každý řečník má a velice přísně, prosím pěkně, minutu a půl. Jako první za ID paní Alessandra Basso. Grazie, prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji komisi za prezentace. Umělá inteligence se dotkne řady sektorů a je to nejsložitější, ta nejsložitější výzva bude výzva etická, protože doufáme, že dokážeme mít nějakou eh, hodn- škálu hodnot jako lidé, ale stroje či roboti takovouto škálu nemají. Ti mají prostě úkol splnit eh, ho za co nejkratší dobu, například jak eh, vyřešit, když auto jede po silnici, tak jak se vyhnout nějaké dopravní nehodě. Je zde tedy ta otázka zodpovědnosti, eh, když budeme mít ta nezávislé řídící, ty nezávislé řídící automobily, nebo co když třeba nějaká eh, zbraň omylem eh, zasáhne dvojče nějakého případného cíle, protože vypadají stejně. Takže já se chci zeptat, jak se řeší ta zodpovědnost a jakým způsobem se bude řešit ten řetěz zodpovědnosti, protože umělou inteligenci na tom se vlastně podílí řada rukou, řada myslí, řada lidí. Děkuji mnohokrát, Alessandro. Dále pan Marcelo Kolaja za zelené. Marceli. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval komisi za to, že je náš výbor neustále informován o stávajících iniciativách v této oblasti, o výsledcích veřejné konzultace a tak dále. Velice to oceňujeme. Pokud jde o umělou inteligenci, my podporujeme legislativní návrh v mé skupině k tomuto tématu a rádi bychom se zeptali, kdy přesně můžeme takovýto návrh očekávat. Dále v souladu eh, s veřejným znepokojením, o kterém jste hovořili bych chtěl říci, že v několika zprávách Evropského parlamentu žádáme komisi o to, aby se zabývala otázkou eh, omezení či eh, zákazu technologie rozeznávání obličejů, protože to je velice citlivá věc, je zde velké riziko zneužívání. Můžete potvrdit, eh, že se komise tímto bude zabývat? A pokud jde o digitální strategii, ta nová digitální strategie má jasný cíl vytvořit evropskou nebo zajistit evropskou eh, technologickou eh, suverenitu. Interoperabilita digitálních služeb má samozřejmě potenciál eh, dát nové příležitosti evropským podnikům, vytvořit více konkurence na trhu a zajistit, abychom byli méně závislí na nějaké jedné konkrétní technologii. Můžete nám prosím říci, co přesně komise plánuje, eh, pokud jde o toto téma, podrobněji. Děkuji Marceli. Dále pan Karlo Fidanca za EKR. Děkuji paní předsedkyně, děkuji komisi za prezentace. Já bych se chtěl stručně vyjádřit k bodu digitální suverenity či nezávislosti, protože otázka toho, kdo vlastní a produkuje uh, stanoví standardy a použití eh, těch budoucích technologií. To je předmětem velice důležitého geopolitického sporu mezi různými zeměmi na světě. A já bych se chtěl zeptat komise, co chce dělat, aby Unie eh, získala jakousi novou, nové politické a ekonomické směřování eh, abychom eh, jaksi eh, nepodléhali pouze eh, té jaksi tomu, že nic nebude regulované, ale abychom měli dostatečné standardy pro skutečnou průmyslovou a technologickou suverenitu zde v Evropě, která se nezdá, že by v současnosti byla v dosahu a také, co chce dělat, aby dala impuls určitý našim evropským podnikům, Eh, protože se eh, zdá, že to nevyřeší pouze podpora startupů, že je třeba určité integrace, abychom čelili těm našim konkurentům. Takže co na té průmyslové a ekonomické rovině chce komise dělat, aby podpořila tu suverenitu Evropské unie v této oblasti? Děkuji mnohokrát a v, v tomto kole jako poslední za eh, GUE Anne-Sophie Pelletier. Bylo mi řečeno, že bude hovořit paní Ancofi Pelletě. Je to tak? Budete hovořit za GUE NGL? Dobře, skvělé. Prosím, minutu a půl. Já budu hovořit až k těm datům, ale, říká paní Pelitě. Já jsem byla informována, říká paní předsedkyně, že budete vystupovat eh, na místo paní Konečné ale paní Peletě říká, že by vystoupit měla Kateřina Konečná, že ona chce hovořit až v tom druhém kole. To znamená, až se bude hovořit o datech. Tak jsem to špatně pochopila, říká paní předsedkyně, takže slovo dostává Kateřina Konečná za GUE NGL. Prosím, Kateřino, omlouvám se, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. My se omlouváme za eh, komplikace, ale kolegyně vystoupí v té druhé části. Já budu mluvit z té první. Eh, děkuji komisi eh, za tu eh, prezentaci, za to, že s náma to téma diskutuje. A já mám čtyři otázky. Na komisi ten, ta první je ten časový rámec, především té připravované legislativy. Mluvili jste o řadě dalších konzultací, které vás čekají, to znamená, v jaké, za jak dlouho můžeme čekat nějaký konkrétnější návrh. A druhá otázka se týká toho, že jste mluvili o tom, že jste připraveni jako komise učinit umělou inteligenci vysoce konkurenceschopnou a také důvěryhodnou. Což znamená samozřejmě etický význam a i etickou kontrolu. A proto se ptám, jestli tyto podmínky považujete za stejně důležité a jestli můžeme věřit tomu, že komise nesníží bezpečnost svých zaměstnanců kvůli zisku společností. Další má otázka se týká toho, že eh, mnoho odborníků nyní věří, že umělá inteligence může a měla by být hlavním prvkem postpandemické krize. A jestli toto sdílí komise, pochopila jsem, že ano, ale především z čeho to chce tedy platit ve chvíli, kdy programy jako Horizon Eh, byly v podstatě seškrtány a pokud projde ten rozpočet navržený radou, tak nebude dostatek finančních prostředků. To znamená, jaké další zdroje do toho chcete zapojit. Děkuji moc. Thank you, Katerina. I will give the floor. Děkuji, paní Kateřině. A nyní dávám slovo eh, komisi, aby odpověděla. Eh, možná, pane Grossi, vy byste mohl vystoupit jako první, máte minutu a půl, omlouvám se. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být stručný, ale dotknout se všech bodů. Pan Baso se ptal na eh, odpovědnost. Bílá kniha eh, co se týče odpovědnosti, se tím eh, zabývá, protože to je součástí těch eh, otázek. Otázka eh, odpovědnosti se určitě objeví, i když je to komplikovanější, identifikovat, kde je kořen té škody. Samozřejmě máme směrnici o odpovědnosti v případě výrobku, ale uvidíme, jestli k tomu bude mít nějaký oddělený legislativní akt, ale můžeme vás ujistit, že se budeme zabývat zabývat otázkou odpovědnosti v případě umělé inteligence. Já to chápu tak, že je to druhá strana mince. Máme tedy bezpečnost a musíme mít eh, velmi eh, dobrá ustanovení, pokud je odpovědnost, aby se splnila očekávání, která vkládáme do eh, odvětví. Takže to bude součástí několika iniciativ komise. Za druhé potom tady padl dotaz, zdali se podíváte na zákaz rozpoznávání obličeje. My nebudeme nebudeme vylučovat eh, žádné možnosti, budeme analyzovat stávající legislativu, to, co už máme. Eh, my už máme k tomu silnou legislativu, pokud jde o rozpoznávání obličeje. Musíme se na to podívat, jak je to z, kritéria, eh, z kritérií GDPR, co s tím můžeme udělat, ale Podíváme se, zali to stačí nebo ne, zali nepotřebujeme další eh, standardy nebo zali musíme jít ještě dále a v některých případech nedovolit eh, vůbec rozpoznávání obličeje v některých oblastech nebo po nějakou dobu. Takže to vyloučeno v žádném případě není. Otázka harmonogramu. Pracovní program komise počítá s eh, přijetím regulačního rámce v roce 2021. My to je nejpozději, takže začátkem příštího roku během během příštích eh, třech měsíců začátku roku přijdeme, chceme přijít s návrhem, my se tím budeme velmi intenzivně zabývat, protože to téma, a ukázala to i dnešní diskuze, je velmi eh, složité a je potřeba ho dobře eh, pochopit a vše, co s tím souvisí. Potom tady padl dotaz ohledně etických aspektů. Etický aspekt je stejně důležitý jako otázka bezpečnosti. My se podíváme na oba aspekty a myšlenka je, aby eh, jsme si nemuseli vybrat mezi ziskem a etikou. My se musíme podívat tam, kde jsou problémy s etikou nebo s bezpečností, tak to se musí vyřešit a napomůže to také tomu, aby umělá inteligence byla přijata v Evropě. Nechceme, aby umělá inteligence byla eh, eh, nebo nějak bránila rozvoj umělé inteligence z ekonomického hlediska. A nyní dám slovo eh, Manuelovi, aby eh, rozvinul další témata. Eh, děkuji. Eh, dvě otázky, které jsem dostal ohledně interoperability. K tomu bych chtěl říci, že s tím eh, plně souhlasíme. To, co řekl pan a je to opravdu velmi, velmi důležité a to je, proč komise přišla s iniciativami, které se týkají interoperability dat. Eh, data se budou dále podrobně prodiskutovat během toho dalšího jednání, kdy hovoříme o strategii. Ale tady třeba se to týká harmwareu, takže to je třeba ta iniciativa pro společnost společnou eh, eh, nabíječku, to eh, další téma. Potom otázka svrchovanosti. Existuje velký počet iniciativ ze strany komise, které to mají za cíl v oblastech, jako je třeba propojenost, blockchainové technologie. A jeden příklad, který vám můžeme uvést, je například v případě polovodičů, tak zatím se produkuje u nás pouze 9%, takže tady určitě velký potenciál. Je to ve velkém, eh, je to ve velkém zájmu, a abychom dosáhli tedy této rovnováhy. Eh, děkuji a nyní druhé kolo. Mám pět eh, jmen na seznamu, kteří také chtějí položit eh, dotazy. Tentokrát máte pouze jednu minutu, tak prosím buďte struční, ne eh, přednášejte žádné prohlášení za EPP a na Michel Maxima Kupulu, prosím. Ne, paní Tot, paní Tot položí eh, dotaz, tak prosím, máte jednu minutu. Eh, děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji mnohokrát za prezentaci komise. Na mnoha místech jsme se dočetli, že lidé se obávají eh, toho, že eh, vývoj v oblasti umělé inteligence a především digitalizace má eh, velký dopad na trh s prací. A my jsme zažili, že zatímco umělá inteligence a automatizace může zvýšit produktivitu některých pracovníků, ale také může nahradit práci ostatních. A je tedy, mm, bude to mít tedy vliv více či méně na všechna pracovní místa. Také to má dopad na jednotný trh a na e, pracovní trh. A proto práce ze strany komise by mohla být klíčová v případě rozvoje politik, které podpoří efektivní pracovní trh ve prospěch pracovníků a zaměstnavatelů. A vzhledem k této obavě bych se chtěla zeptat zástupců komise, jak můžeme lépe zajistit, aby to bylo ve prospěch jednotného trhu jako celek, protože zde Ehm, čelíme těmto kritickým otázkám na pracovním trhu. A za SAD Alex Agius Saliba. Alexi, máte jednu minutu. Minulý červenec americký kongres eh, schválil eh, zákon, který se eh, týká těch velkých technologických společností. Očekávání jsou velmi vysoká. Je potřeba regulovat velké technologické systémy, platformy jako je Amazon, Google a Facebook. A já se ptám na následující. Za prvé, harmonogram ohledně DSA je opožděn, nebo komise chce přijít s balíčkem tak, jak se to plánovalo původně. Za druhé, už jste určitě ve vaší práci pokročili, ale jak eh, zapracujete ehm, zprávu výboru o aktu o digitálních službách, eh, pro který já jsem zpravodaj. My chceme ujištění, že naše eh, doporučení se odrazí v návrhu komise. A potom další věc jak se eh, chystáte, eh, že přizpůsobíte akt o digitálních službách novým realitám a situaci, které čelíme kvůli pandemii covidu. A poslední otázka. Plánuje eh, komise, že bude schromažďovat údaje a informace o politikách ze strany velkých eh, platform během eh, covidu, protože se jedná o údaje, které se odstraňují. Děkuji Alexi a nyní za Renew Dita Charanzová, prosím. Paní eh, Charanzová, prosím, můžete zmáčknout tlačítko? Paní Charanzová. Budeme pokračovat s dalším řečníkem a potom se vrátíme k dytě. Eh, Jean-Lin Lacapelle za ID. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravotní krize, ve které se nacházíme, ukázala naprostou absenci eh, zdravotní nezávislosti Evropské unie a Eh, potvrzuje to i současná situace kolem 5G. Nová eh, strategie Evropské komise pro průmysl hovoří o tom, že je třeba tedy mít novou strategie, včetně strategie digitální a pan Bret, komisař Breton hovořil, že zde není žádný eh, protekcionismus. Já bych ale chtěl nějaké konkrétní příklady v tomto textu se eh, vlastně nehovoří třeba vůbec o umělé inteligenci ve vojenském použití. Eh, hovoří se eh, zde o porušování smluv, ale já bych se chtěl především zeptat, co chcete udělat, abychom se vyhnuli tomu, že se Evropská stane digitální kolonií Spojených států. Můžeme se vrátit k paní Charancové, pokusíme se ještě jednou paní Charancová. Eh, můžete zmáčknout eh, tlačítko. Ano, eh, Dito, jste na řadě. Neslyšíme vás. Prosím, sundejte si sluchátka. Paní Charanzová? Eh, prosím, sundejte si sluchátka, slyšíte nás? Ano, já vás slyším. Výborně technologie funguje. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, komisi eh, za vystoupení a chtěla bych se eh, vyjádřit k aktu o digitálních službách, tak jak o tom hovořili předřečníci. Parlament pracuje velmi tvrdě na kompromisních návrzích a na dokončení naší pozice. Doufám, že komise zohlední náš pohled v potaz eh, předtím, než přijdou eh, se eh, svým stanoviskem. Já bych se chtěla zeptat na vztahy se Spojenými státy v médiích se říká, že americký kongres eh, může eh, přijde s eh, aktem Glass-Steagall, který se týká technologických společností a že to bude ještě v širším kontextu, než tím jsme počítali v nařízení ex ante. Já se tedy chci zeptat, jak sledujete dění v USA? Jste v kontaktu s americkou administrativou, pokud je o možnou budoucí harmonizaci pravidla, pravidel a e, paní místo předsedkyně Vestager hovořila o transatlantické spolupráci. E, já e, souhlasím a podporuji dohodu se Spojenými státy v tomto smyslu. Děkuji, Dito. A poslední Alexandra Gíse za zelené. Máte také jednu minutu. Děkuji paní předsedkyně, děkuji ředitelům za to, že přišli mezi nás. Eh, já bych se chtěla zeptat na akt o digitálních službách. V minulosti jste řekli, že je jasné, že tato informace je velký problém. Nenávistné projevy je velký problém, to nemůžeme ignorovat jako zákonodárce, ale místo toho, abychom se soustředovali na eh, konkrétní obsahy, které můžeme nazvat eh, nelegálními nebo škodlivými, tak bychom se měli podívat na to, jak se rozšiřují tyto obsahy. A a jak se eh, rozhoduje v rámci eh, platform. Ukázalo se, eh, že v interní prezentaci Facebook řekl, že Eh, toto eh, vede k polarizaci ve společnosti. 64% eh, členů extremistických skupin na to byly namířeny prostřednictvím systému doporučování Facebooku a Facebook pravidelně posílá lidi na skupiny, které se zabývají popíráním holokaustu a tady probíhá obrovská diskuze na ohledně toho, že YouTube podporuje konspirační teorie. Eh, sice my nevíme, jestli je to pravda eh, či ne. My jakožto zákonodárci jsme úplně ve tmě. Ale je jasné, že tyto doporučující systémy jsou důležitým faktorem v naší demokracii a musíme mít eh, povinnosti pro transparentnost a musíme mít dohled. Počítáte s tím, že by to bylo součástí aktu o digitálních službách a nařízení ex ante a kterého by se to týkalo. Nyní dám slovo komisi, aby stručně eh, zareagovala a závěrečná slova, pokud si přejete, máte tři minuty a půl. Eh, pane Grossi, chcete začít a eh, potom pan Castiela, prosím. I can quickly start. Thanks. Tak já začnu velice rychle, děkuji. Tak, v první řadě se, myslím, objevila otázka ohledně dovedností. Ano, umělá inteligence bude mít obrovský dopad na trh práce, to je naprosto jasné. Myslíme si, že vytvoří také obrovské příležitosti a pakliže umělou inteligenci nebudeme integrovat do našeho hospodářského okruhu, přijdeme o velký objem konkurenceschopnosti. schopnosti je naprosto zásadní a zde souhlasím s paní Todd, musíme změnit dovednosti, upskillovat, musíme připravit eh, pracovní sílu, abychom se tímto vůbec mohli zabývat. Nesmíme nechat lidi pozadu. A právě zde máme ten náš ekosystém excelence. Tady jde o dovednosti a je to velice důležité. Samozřejmě členské státy také musí odvést svůj kus práce. Eh, dodatečné peníze dostanou například z toho fondu pro odolnost a obnovu. Pak zde padla otázka na DSA a o kontrolu obsahu. Na straně umělé inteligence analyzujeme také to, zda bychom například měli řešit demokratická práva a možný vliv umělé inteligence například tím, že by doporučovala něco nebo by prosazovala nějaké informace nebo něco jiného způsobem, jaký by nebyl zcela kompatibilní s naším demokratickým vnímáním. Umělá inteligence ve vojenství ta bílá kniha je naprosto e, explicitní v této věci. Zatím nepokrýváme vojenské využití umělé inteligence, zatím neřešíme autonomní zbraně, Takové je naše východisko. Myslíme si, že toto je daleko širší debata, která je nad rámec pouze problematiky umělé inteligence. Je to otázka mezinárodních úmluv, je to otázka naší obrané politiky. Takže ano, je to důležité, ale nemyslíme si, že to je čistě otázka vnitřního trhu, je to také otázka obrany. Eh, chtěl bych vám všem poděkovat za příspěvky do diskuze, my to bereme na vědomí a eh, podáme vám další informace. Mnoho řečníků eh, zmínilo, že je důležité respektovat, co dělá parlament. Já vás ujišťuji, že to uděláme. Eh, děkuji vám za skvělou práci. Prosím, pokračujte v ní. Děkuji vám. Co se týká DSA, padlo několik otázek. My zde máme kolegu, pokud vím, z příslušného oddělení. Možná by mohli odpovědět oni. Uh, I believe... Měl to, myslím, být Enrico Camilli, Pane Caselo, musíme vám, vás požádat, abyste skončil, musíme se posunout k další části, nemáme čas na nikoho dalšího, nezlobte se. Dobře, no to je škoda. Eh, pouze jsem chtěl nechat kolegu Enrico Camilliho z odboru F2DG Connect reagovat na otázky k DSA. Co se týká EU, eh, USA eh, a spolupráce zde, na to se ptala paní Charanzová, eh, vzhledem k časovým omezením nebudeme moci odpovědět, takže vás odkazuji na ředitelství DDG Connect. Co se týká otázky zdravotnictví, upozorňujeme, že vzhledem k epidemii COVID-19 je celá řada iniciativ jako digitalizace anamnéz, Ehm, a vytvoření obecně Evropské zdravotnické databáze. To budeme řešit během příštího zasedání na téma dat. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, díky za pochopení, omlouvám se za to časové omezení ale podmínky jsou stížené pro všechny. Takže děkujeme, že jste přišli, děkujeme vám za diskusi s našimi poslanci. Jak víte, pro náš výbor je toto naprosto zásadní. Eh, budeme na tom i nadále pracovat a doufejme, že eh, to proběhne za co nejlepší spolupráce s komisí. A teď bez zdržování zahajujeme další část našeho zasedání. Ta se týká dat. Je zde Ivo Volman, eh, vedoucí oddělení pro datovou politiku a inovace. Měl by být připojen tím pádem, pane Volmane, máte slovo na úvod. Eh, buďte tak laskav, omezte se na nějakých 20 minut. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Eh, díky za pozvání. Rád vám představím naši datovou strategii. V zhruba 20 minutách vám tu strategii představím. Představím vám rácio, které za ní stojí. Mám e, strukturovanou prezentaci, snímky jste obdrželi e-mailem, bohužel na obrazovce je zobrazit nelze. Strategie pro data byla přijata 19. února. Zdá se, že to bylo už před lety. Jedna věc je stále jasnější a to je význam dat. Všichni jsme tak nějak přilepeni na obrazovkách, abychom zjistili, co se děje v našich zemích, v jiných zemích, abychom viděli, co se děje v konkrétních regionech. Všichni také vidíme, jak důležitá jsou data pro tvorbu politiky, eh, například eh, v oblasti karanténních opatření a ukončování karantény. Zároveň krize ukázala, že zde je celá řada problémů, například komparabilita dat – něco tak jednoduchého, jako eh, když eh, někdo zemře na COVID, tak ani zde nemáme eh, spolehlivá čísla. Využívání záznamů v, celých, v celé řadě zemí, to také představuje velké problémy. Kdybychom měli k dispozici společný evropský datový prostor, celá řada těchto problémů by mohla být i vyřešena daleko plynuleji. Kromě krize je využívání dat obecně zásadním faktorem pro naši ekonomiku a pro naši společnost. Jak už říkal Kilian, data jsou zásadní složka pro fungování umělé inteligence. Zároveň to bude pomáhat firmám být produktivnější. Data jsou motorem tvorby pracovních míst. A celá řada nových pracovních míst pochází od startupů, od malých a středních podniků. V podstatě vytvořit společnost, která pracuje s daty, není až tak úplně drahé. Samozřejmě potřebujete přístup k těm datům, ta data musí být dostupná. Data samozřejmě mohou také zlepšovat kvalitu našich životů, mohou nám pomáhat žít déle a zdravěji, tím, že budeme mít přizpůsobené, eh, přizpůsobená léčiva, sníží to eh, spotřebu energie, naše životy budou zelenější, pro nás bude snazší i cestovat. Datová strategie tento potenciál popisuje a eh, sdělení je velice pozitivní. Ano, Evropa hraje o všechno v datové společnosti, v datové ekonomice. Proč? Jak to? Můžete se ptát, no neprohráli jsme závod o data e, s velkými platformami? Ne. Možná jsme prohráli první kolo. Inovace založené na datech, na osobních údajích, eh, což provádějí platformy aktuálně, eh, tak zde je několik důvodů, proč má Evropa stále velkou příležitost k tomu, aby hrála významnou roli v datové ekonomice. Jednak jde o čísla. Podíváte-li se na objemy dat, která vznikají teď v roce 2018. To bylo 33 zetabajtů. V roce 2025 to bude 175 zetabajtů. Takže to, co máme teď, co do objemu dat, to, je, to jsou jenom drobné v porovnání s tím, co nás čeká do budoucna. Dat bude spousta. Většina z těchto dat budou průmyslová data. Evropa má velice silnou pozici v oblasti průmyslu, tak proč by pro boha neměla využít tento potenciál průmyslových dat? Další důvod je ten, že dojde k poměrně významné technologické změně. Přesuneme se od eh, centralizovaného zpracování dat k decentrálnímu zpracování dat. Aktuálně 80 dat se ukládá a zpracovává centrálně. V roce 2025 bude 80% dat zpracováváno a ukládáno decentrálně. Takže to je velice významná technologická změna, kterou můžeme využít. Takže potenciál zde je obrovský, ale jakým způsobem ho využít? Evropská datová strategie představuje vizi společného evropského datového prostoru. Je to jednotný trh pro data, který eh, má celou řadu klíčových charakteristik. Za prvé, data by měla proudit, měla by téct v rámci EU napříč zeměmi, napříč sektory. A volný pohyb dat, eh, respektive příslušné nařízení, toho již v této oblasti odvedlo hodně. Musíme také zajistit vysokou disponibilitu vysoce kvalitních dat která budeme moci využít pro tvorbu inovací. A toto všechno samozřejmě musí probíhat za plného respektování evropských pravidel a evropských hodnot. Samozřejmě zde hlavně hovořím o nařízení GDPR, abychom zajistili plné respektování našeho soukromí. V neposlední řadě pak také musíme mít jasná pravidla pro přístup k datům a pro jejich využívání. Musíme mít praktické a jasné mechanismy pro zprávu dat, pro přístup k datům a pro jejich užívání. Na moment mi dovolte se zastavit u problémů, které aktuálně vnímáme, protože hovoříme-li o řešeních, tak nejprve musíme hovořit o problémech. V první řadě zde je problém s disponibilitou dat. Zatím nemáme pro využití k dispozici dostatek dat. Například eh, data z veřejného sektoru můžeme více zpřístupnit, Eh, hodně v tomto udělala eh, směrnice o otevřených datech Open Data Directive. To je skvělý materiál pro malé podniky a ostatní faktory. Samozřejmě musíme zpřístupnit data, která už jsou z veřejných peněz zaplacena, ale pak musíme zohlednit také data, která nemohou být plně zveřejněna, například eh, zdravotnické údaje. Samozřejmě nikdo nechce, aby jeho anamneza byla vyvěšena někde na internetu, to samozřejmě ne. Ale máme nové možnosti a nové technologie, jak s těmito daty pracovat a přitom stále plně zachovat soukromí. A to je přesně ta možnost, kterou se musíme zabývat. Například decentrální zadávání dotazů, tedy data zůstanou tam, kde jsou, a algoritmy za nimi půjdou, něco si extrahují, data se přitom nepřesouvají. A tím pádem nejsou v ohrožení. Další problém v oblasti disponibility dat je to, že aktuálně eh, se velice málo dobrovolně sdílí data mezi firmami. Zdá se, že zde máme obrovský potenciál a nikdo ho nevyužívá. Proč ne? No, protože nemáme dost důvěry. Partneři si nevěří, firmy nevěří, že pokud něco zpřístupní, tak nad tím stále budou moci mít kontrolu. A je zde také nejistota co do hodnoty dat. Jaká je cena dat? To také zatím není úplně vyřešené. Další otázka je, že zatím stále není jasné, jak můžeme využívat data ze soukromého sektoru pro veřejné blaho. Například v kontextu pandemie. O co mohou vlastně vlády žádat firmy co do datového příspěvku na řešení krizové situace? Takže to zatím není vůbec jasné. Další oblast, kterou bych rád zmínil, je eh, absence úložišť a eh, datových zpracovávacích center na evropské úrovni. Podíváte-li se na eh, cloudový trh v Evropě, tak aktuálně zde je jen velice málo firm, které jsou zde činné a jsou to neevropské firmy. Amazon a Microsoft. Největší poskytovatel cloudových služeb v Evropě má méně než 1% příjmů z tohoto trhu. A to vede k mm, nedostatku strategické autonomie v oblasti dat. Další problém, který chci zmínit, je absence komplexního přístupu ke zprávě dat. Kdo rozhoduje o standardizaci a interoperabilitě? E, před chvílí padla otázka na interoperabilitu. Kdo ale rozhoduje o tom, jaké budou standardy, které se budou používat? A to není čistě technická otázka má to dopady na celý ten řetězec, co do toho, kdo vlastně ten systém ovládá. Nedostatek dovedností, to je další problém. Nízká úroveň datové gramotnosti, zde je ta propast v dovednostech dvojí. Na jednu stranu máme nedostatek vysoce kvalifikovaných zpracovatelů, tedy pracovníků z daty, tam je celá řada eh, pracovních pozic, které jsou neobsazené, a za druhé máme eh, nedostatek základních datových dovedností, tedy skutečně datová gramotnost populace regulace obecně zde chybí. Další téma, které chci zmínit, je nedostatek empowermentu uživatelů. Teoreticky kontrolujeme vlastní data, teoreticky. A jedním kliknutím přitom vlastně eh, se můžete vzdát celého svého života. To je takový ten syndrom jednoho kliknutí. Jak zajistíme, že uživatelé vědí, co se svými daty dělají? Samozřejmě máme právo přenášet data eh, z jedné služby na druhou podle článku 20 GDPR, ale máme nástroje, jak to skutečně udělat? Jeden ze závěrů online konzultace je, že zatím takovou praxi vůbec nemáme. No a teď co s tím? Chystáme se eh, nasadit datovou strategii prostřednictvím čtyř pilířů. Za prvé je to cross-sektorální eh, rámec pro zprávu využívání dat. Já se k tomu vrátím eh, úplně na posledním snímku. Za druhé potřebujeme investice. Investice do datové infrastruktury, investice do technologií. Eh, aktuálně to jsou veřejné investice, ale ty musí jít ruku v ruce se soukromými investicemi do cloudové infrastruktury a do společných evropských datových prostorů. Zde je naším záměrem ne eh, vytvořit jakousi evropskou mutaci Amazonu. Ne. Chceme nabídnout něco skutečně evropského pro veřejný a soukromý sektor. A chceme, aby to byla infrastruktura pro budoucnost. Hovoříme o nízkoenergetické, bezpečné a e, infrastruktuře a infrastruktuře schopné zpracovávat data na té nejvyšší úrovni. Samozřejmě budeme stavět na tom, co už teď máme. Musíme zajistit, aby členské státy se všechny posouvaly stejným směrem. Třetí pilíř zde jde o kompetence, o dovednosti, jak už tady zaznělo i v předchozích prezentacích, toto je velice důležité téma. My ho hodláme řešit. Mimo jiné prostřednictvím financování. Program Digitální Evropa předpokládá e, financování pro řešení dovednostní propasti a co se týká e, kompetencí konkrétně, musíme se podívat na aspekt toho empowermentu. To je tedy ten aspekt, že teoreticky svá data ovládáte, ale v praxi ta data ovládat, ta data, která generujete, ovládat nebo kontrolovat nemůžete. Čtvrtý velice důležitý pilíř se týká implementace společných evropských datových prostorů. Ano, máme společný evropský datový prostor jako tedy jednotný prostor a pak máme datové prostory, plurál. Proč? No, protože eh, během práce na datové strategii jsme si samozřejmě uvědomili, že model univerzální pro jednotlivé sektory pravděpodobně nebude fungovat, protože například zdravotnická data jsou úplně jiná co do úrovně ochrany soukromí, zprávy a ovládání e, oproti například výrobním datům. A proto to musíme rozložit na menší datové prostory, přičemž eh, ta datová strategie ty prostory uvádí, je to devět příkladů, ale není to vyčerpávající seznam. Je to devět příkladů eh, oblastí, ve kterých budeme něco dělat. Co to tedy je ten jeden datový prostor? To je poměrně zajímavé. Zeptáte-li se inženýrů, tak eh, oni hovoří o strojích, o IT infrastruktuře. Když se zeptáte právníka, tak právník bude hovořit o pravidlech, dohodách, správě, regulaci, koregulaci, samoregulaci a tak dále. Tyto datové prostory jsou vlastně kombinace obojího. Jde o to, abychom měli správnou datovou infrastrukturu v té konkrétní oblasti společně s těmi správnými řídícími mechanismy. Poslední bod v této strategii, než přejdu k mm, legislativním iniciativám, je mezinárodní aspekt. Zde ta datová strategie je naprosto jasná. Chceme pokračovat v našem otevřeném přístupu, chceme eliminovat eh, neopodstatněné závazky, eh, schraňovat data na určitém místě, ale zároveň musíme zajistit, že budou plně respektována pravidla a hodnoty Evropské unie. Takže bude to otevřený přístup, ale přístup asertivní. A teď se dostávám k poslednímu snímku. Jak jsme na tom z hlediska legislativních kroků a co uděláme? No, proběhla eh, velice významná konzultace, eh, zároveň s konzultací o umělé inteligenci, Získali jsme více než 800 odpovědí, 200 pozičních dokumentů a je to, řekl bych, velice reprezentativní vzorek společnosti, který zde máme. Jsou tu firmy, občané, univerzity, veřejný sektor a tak dále. Celkově vzato je zde velice silná podpora Eh, těch hlavních linií datové strategie a potvrdilo se, že ta strategie je potřeba, to tvrdilo 93% respondentů. Co se týká peněz, eh, aktuálně jsme v procesu definice pracovních programů pro eh, nástroj CEF, program Digitální Evropa a Horizont Evropa v oblasti dat. A zde je velice důležité, aby investice fungovaly ruku v ruce s politikou a legislativními iniciativami. Takže co od nás můžete očekávat z hlediska legislativních kroků? No, v první řadě eh, jeden z těch prvních nástrojů, který byl eh, oznámen, je legislativní rámec pro evropské datové prostory. Ten předpokládáme ve čtvrtém kvartálu letošního roku. Nejde o to, abychom eh, ty datové prostory vytvářeli nějak legislativně. Jde o usnadnění sdílení dat. Sdílení dat neznamená nutně, že data jsou k dispozici zdarma. Jde o sdílení dat napříč vším. To znamená, tvorb, jde nám o tvorbu důvěry. Jde o e, dobrovolné sdílení dat budeme pracovat na mechanismech pro různé situace, například B2B sdílení dat, business to business. Vznikají firmy, které vlastně združují nabídku a poptávku, ale jak zajistíme, že ty firmy jsou důvěryhodné? Nebo jiný příklad, eh, takzvaný datový altruismus. Pakliže chci eh, po smrti své tělo přenechat vědním účelům, tak eh, to každý zvládne. Ale chceme-li dát k dispozici svá data, třeba data z mého Fitbitu, když bych je chtěl dát na boj s pandemí, tak nikdo neví, jak na to. A proto například Kochův institut v Německu připravuje aplikaci, která toto umožňuje. Eh, ale například, jak, si, jak si můžeme být jistí, že takovýmto aplikacím můžeme důvěřovat? Takže tento první nástroj má vytvořit takové mechanismy, abyste mohli důvěřovat sdílení dat. Aby se data mohla sdílet evropským způsobem, aby vznikly evropští prostředníci pro data, kteří budou sledovat evropské hodnoty. Další nástroj to je mm, prováděcí akt eh, pro datové sady. Toto navazuje na eh, směrnici o otevřených datech, která byla přijata v loňském roce. Jde zde o to, abychom měli k dispozici vysoce kvalitní data napříč celou EU. E, budou je e, vytvářet vlády, například různé mapy, meteorologická data, statistiky, která by se pak mohla využít pro panevropské produkty. To může být velice důležitý produkt například pro startupy. Pakliže komise rozhodne o vytvoření nějaké datové sady pro tento seznam, tak to bude mít tři dopady. Jednak tedy ta data budou k dispozici zdarma, budou k dispozici ve strojově čitelné podobě a budou k dispozici prostřednictvím API. A to je tedy ideální materiál také pro využití umělou inteligencí. A pak ještě poslední nástroj. Ten předpokládáme, že vznikne v roce 2021. Zatím nemám specifika jeho přijetí. Nicméně zde se zaměříme na otázky lepšího přístupu eh, k datům a lepší kontroly dat ve spravedlivé datové ekonomice. Tento datový akt se zaměří na ty skutečně obtížné otázky. Jde o například arbitráž mezi zúčastněnými stranami, například flexibilní využití dat ze soukromého sektoru ve veřejném zájmu, jaké zde budou možnosti, závazky, práva, povinnosti a tak dále. Nejde o reporting, nejde o veřejné zakázky, jde o něco mezi tím. To je taková šedá oblast, kde zatím neexistuje žádná jasná struktura v celé řadě členských států. A teď něco k spravedlivému využívání kogenerovaných dat IoT. Pakliže k tvorbě dat budou přispívat různé strany, není jasné, kdo pak s těmi finálními daty může co dělat. Takže na tento druh situací se zaměříme také. V neposlední řadě se také zaměříme na to, že firmy eh, a jednotlivci budou mít i nadále kontrolu nad daty, která generují. To je velice důležité. Nezmínil jsem otázku tržní síly Eh, nebo vzniku tržní síly na základě dat. Eh, to je také téma, na které se budeme zaměřovat v kontextu digitál, eh, digitálního aktu pro servis. Tak a to už je 20 minut, takže já bych to v tomto ukončil. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě se velice těšíme na další práci s vámi, aby ta strategie skutečně mohla vzniknout. Uh, Děkuji mnohokrát, pane Volmane. Určitě bude prostor zabývat se i dalšími tématy v následné diskusi. Budeme postupovat stejně jako v prvním kole. Budeme mít dvě kola otázek. Nejprve tedy stínový zpravodajové EPP, SND a Renew, jako první pan a za EPP minutu. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji panu Volmanovi za informace. Máme zde obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou, především pokud jde o hegemonii v té digitální oblasti. A e, Evropa zde v podstatě nehraje žádnou zásadní úlohu. My v Evropě musíme nalézt eh, vlastní způsoby, jak odblokovat potenciál využívání dat. My zde určité mechanismy máme, nejsou úplně efektivní. Jde o zajištění naší eh, nezávislosti, samozřejmě ale eh, musíme dodržovat určité červené linie, které vymezují naší Evrops, náš evropský způsob života. To, co komise navrhuje, zní velice dobře, ale chci se zeptat, jak nalezne na jedné straně rovnováhu mezi tou konkurenceschopností a respektováním našich hodnot. Evropská unie má eh, spoustu eh, dat k dispozici, eh, ale otázka je, jak je využít, jak je integrovat v tom veřejném prostoru a učinit je interoperabilní, abychom prostřednictvím umělé inteligence z nich měli co největší užitek na, v tom eh, světovém eh, poli v podstatě hlavní úlohu hrají velké soukromé společnosti, americké, to jsou ti gatekeepři, ale nemáme takovéto společnosti eh, zde v Evropě. Je to tedy problém konkurence a je třeba, abychom vytvořili vhodné prostředí pro naše podniky, aby rozvinuli veškerý svůj potenciál. A otázka dat zde hraje zásadní úlohu. Jak komise plánuje zajistit, aby v jednotném evropském evropském datovém eh, prostoru měly z těchto dát přínos především malé a střední podniky. Jak chce vytvořit ekosystém příznivý pro tyto podniky? Děkuji. Děkuji Pablo, dále Kristel Schaldemose SAD. Děkuji mnohokrát, děkuji také panu Volmanovi za velice zajímavou prezentaci. Já samozřejmě vítám datovou strategii komise, potřebujeme ji, je zde řada příležitostí, ale je zde také uh, řada výzev, kterým budeme v budoucnosti čelit a myslím si, že máme docela naspěch, pokud chceme v Evropské unii skutečně hrát důležitou úlohu. Já souhlasím s tím, že musíme investovat a udělat spoustu dalších věcí v oblasti legislativy, budeme na tom v budoucnosti pracovat, ale mám jednu velice jednoduchou otázku. Když si čtu tu strategii, tak komise tam velice správně chce zajistit, aby evropská data prospívala evropským občanům, společnostem, malým a středním podnikům. Ale jak to prakticky uděláme? Je to možné? máme hodně společností a podniků ze zahraničí, těch big tech, které vědí, jak využívat data. Ale jak zajistíme, že ty prostředky, které vynaložíme, skutečně budou ku prospěchu evropským občanům a společnostem? A jak zajistíme, že malé a střední podniky budou moci tato data používat? To si myslím, že je poměrně jednoduchá otázka. Odpověď asi bude trošku složitější, ale těším se na ni. Děkuji, Kristel. Andrus Ancip za Renew. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Volmanovi za prezentaci. Sdělení komise k datové strategii pro Evropu je velice důležité. Nemůžeme konkurovat Číně a Spojeným státům, pokud nejsme schopni vytvoření evropský společný datový půl nebo prostor pokud budeme pracovat s malými objemy dat, tak nebudeme schopni vytvářet tak rychle jako naše konkurenceschopnosti ty nové inovativní produkty. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli k vytvoření toho dokumentu. V tom sdělení se říká, že 80 eh, zpracování dat probíhá v cloudech a 20 eh, v těch smart propojených eh, předmětech. Thierry Breton, komisař Thierry Breton také eh, hovořil, eh, že se bude rychle navyšovat eh, kapacita cloud computingu a analýza ta analýza by eh, na různých místech by samozřejmě měla být navzájem komplementární. Mně se ale eh, zdá, že se to sdělení zaměřuje na rychlé eh, zvyšování té kapacity cloudu a nikoli, ta, nikoli na age computing. Chtěl bych se proto zeptat, zda si domníváte, že bychom se měli věnovat více Eh, pokud jde o legislativu, eh, pokud, eh, pokud tedy jde o ty jiné způsoby zpracování, než ty, které probíhají v cloudech. Děkuji. Nyní pan Volman zodpoví otázky. Máte čtyři minuty. Děkuji za otázky. Všichni velice relevantní a někdy budou odpovědi jistě obtížné. Jak tedy nalézt cestu k realizaci našeho vlastního potenciálu evropským způsobem? Některé komentáře k datové strategii ostatně zmiňují, zda jde o strategii proti Spojeným státům či proti Číně. Ne, ne, ne. O to nejde. Jak správně říkáte vy, zde jde o to, jak chceme nakládat z daty zde v Evropě. Není to zaměřeno proti někomu. Je to o tom, jak by měl vypadat ten evropský způsob nakládání z data a nalezení rovnováhy mezi zajišťováním konkurenceschopnosti a zajištěním plného dodržování hodnot. Tam je toho možné udělat opravdu hodně. Lze to obojí skombinovat. Není dobré stavět eh, konkurenceschopnost proti hodnotám. Pokud se podíváme na otázky spojené s ochranou údajů, tak třeba u veřejných dat země, která dat, které data nejvíce zpřístupňují, včetně některých osobních dat, jsou, to jsou často země, které jsou velice dobré i v ochraně dat. Já si myslím, že zde skutečně o vědomí a proaktivní způsob nakládání s daty a opravdu není dobré stavět proti sobě konkurenci a otázku hodnot. Velice Zajímavé je to, eh, že Evropský inspektor pro ochranu údajů a problémy, které eh, který řeší eh, problémy ochrany dat, vydal po zveřejnění strategie stanovisko. Řekl, že ta strategie je velice dobrým východiskem a měl by to být jakýsi odrazový můstek k tomu, abychom se snažili vypracovat alternativní model toho, jak se v současnosti z daty nakládá v těch platformách. Takže namísto toho, abychom dali do eh, středu té strategie platformy, měli bychom tam dát občany a společnosti, které ta data produkují. A o to se právě ta datová strategie snaží. Dále zde byla otázka toho, jak to provedeme. To je samozřejmě jednoduchá otázka, ale má velké eh, dopady. Je to přesně o tom, co uděláme v těch jednotlivých okruzích té datové strategie. Jde například o zajištění investicí, o zajištění důvěry ve sdílení dat, eh, v ten evropský model sdílení dat. Jde o to, abychom zajistili, že malé a střední podniky budou mít eh, přístup k těm datovým prostorům, k těm půlům. Některá ta data mohou být třeba poskytována zdarma, jiná za určitý poplatek. Ale je třeba to vše organizovat koordinovaně, v součinnosti. To je jediný jaksi eh, způsob toho, jak přistupovat k těm datovým půlům. Tam to samozřejmě eh, nebude spočívat v tom, že si z toho každý bude vybírat, co bude chtít. Tam může docházet k různým dohodám mezi partnery, k různým interakcím, pokud jde o ta data, ale musíme prostě zajistit, aby ta data byla dostupná. Pokud jde o cloud eh, versus eh, oproti tedy edge, edge computing, tam zase ten obrázek není černobílý. Není to buď cloud nebo edge. V podstatě eh, my zde hovoříme o tom zpracování edge computing v rámci cloudu. To bude ta budoucí strategie. Takže já bych to zase nechtěl stavět do nějakého výrazného protikladu že my budeme v podstatě, eh, my, my nechceme jaksi posilovat pouze tu kapacitu cloudů, ale eh, chceme posilovat kapacitu Edge v rámci toho prostředí cloudů. Děkuji, pane Volmane. A nyní druhé kolo otázek. Prosím, dodržte minutu a půl. Nejprve Virginie Joron za ID. Děkuji paní předsedkyně a děkuji i vám, pane řediteli. Já bych eh, chtěla vám říci, že telefony nás eh, špehují, eh, já si myslím, že eh, v podstatě je to něco děsivého. Eh, Macronova vláda se rozhodla, eh, že zdravotní data francouzů bude z Ameriky zpracovávat Microsoft. To tež udělala Evropská komise zde v Bruselu. Je to ostuda pro nás, Evropany, ale nejvíc mě vadí, že komise nám říká, že to je normální, protože Evropa má spoždění, že naše data musí být transferována do Spojených států, aby tam byla analyzována v tomto roce Evropský soudní eh, dvůr zneplatnil jedno rozhodnutí komise. Opravdu není normální zhromažďovat naše osobní údaje bez jakéhokoliv soudního dohledu a mám tedy nyní tři otázky. Na straně čtyři, kterých 13 zemí adekvátně zajišťuje ochranu osobních údajů, jak zmiňujete. Pokud jde o cloudové projekty jako Gaia X, ty jsou otevřeny i neevropským podnikům. Chci se zeptat, proč a na závěr, proč pouze 4% světových dat je ukládáno v Evropě? To jsou mé tři otázky a předem děkuji za odpovědi na ně. Děkuji, Virginii. Pan David Korman za zelené EFA, minutu a půl, Davide. Oui, merci, madame la Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také panu řediteli, děkuji eh, za vaše vystoupení. Vy jste eh, zdůraznil, eh, jakým způsobem chcete realizovat tyto cíle Evropské unie, jako je Green Deal nebo oběhové hospodářství, ale v podstatě to eh, zmnožování a zachycování eh, dat evropským trhem nepovede k lepšímu prostředí a podmínkám pro všechny. Vidíme to dobře, jak to probíhá v biznesu, jak vypadají ty obchodní modely těch velkých eh, firm, jako je Facebook nebo Google, které vlastně se opírají o ta data a využívají to pouze za účelem zvyšování svého zisku. A při příležitosti projednávání takovýchto otázek je možné e, právě se zeptat na to, kdo vlastně vlastní ta data. E, pokud vlastně e, vznikají eh, jaksi eh, na nějakém společném základě, vytváří nějaké kolektivy, tak bychom se měli ptát, zda by jich také tyto kolektivy či společnosti neměly mít právo společně využívat. Je zde velká otázka toho, jak vytvořit infrastrukturu a rámec, který skutečně prospěje občanům a spotřebitelům a umožní jim plně se účastnit hospodářských a politických rozhodnutí, která se jich týkají. To znamená, že ta data musí být využitelná a přístupná a to je nejenom data soukromá, veřejná, ale také některá data soukromá. Jak chcete zajistit přístup k těmto soukromým údajům? Jde o data, která jsou svou povahou klíčová pro eh, splňování obecných zájmů, které definovala Evropská unie. Jak chcete znovu nastolit rovnováhu mezi některými veřejnými a soukromými zájmy například eh, v oblasti eh, práv duševního vlastnictví. Jak chcete v této oblasti postupovat? Děkuji. Teď pan Juržica za EKR. Mr. Juržica, press this... Pane Juřico, prosím zmáčkněte tlačítko. Slyšíte mě? Ano? Děkuji za slovo. Eh, sdělení ohledně evropské strategie pro data eh, vyžaduje transformaci pro eh, další roky, investice z evropského rozpočtu, počítá se se dvěma miliardami eura a mimo jiné se počítá s propojenými cloudy, s infrastrukturou, která se použije především pro eh, zpracování a sdílení dat. Ale eh, soukromý i veřejný sektor v jiných zemích, eh, jako je Austrálie, Spojené království, USA, tak už se spolehají na stávající cloudové služby, které poskytují už zavedené společnosti. Já se ptám, zali komise má nějakou kalkulaci, že dvě, dvě miliardy eur e, jsou dostačující a e, pokud je o důkazy z robustních dat, ukazují, že bychom e, měli používat stávající cloudové služby? Myslíte si, že vytvářet nějaké nové systémy, že to je nejlepší z nákladových hledisek? A nyní uh, uh, Sofie za GUE NGL máte minutu a půl. Děkuji, Petro, děkuji za vaši prezentaci. Vy hovoříte o pravidlech upravujících využívání osobních eh, dat a vy jste hovořil také o těch zdravotních datech. V současnosti většina je ukládána na serverech amerických společností. A jak chce komise přesunout nebo relokalizovat, zajistit bezpečnost těch dat. Hovořil jste o tom, že eh, díky datům budeme žít déle. Já si myslím, že pokud budeme žít déle, tak to bude hlavně díky zdravotnímu personálu v nemocnicích. Chci se zeptat, jak chce komise zajistit, aby naše data v Evropě eh, byla chráněna. GDPR to je takový první krok, ale co bude následovat? Já si někdy myslím, že všechny ty velké společnosti znají naše životy lépe než my samotné, protože zde v Evropě v podstatě jsou taková velká ložiska těch dat, které ty zahraniční společnosti mohou pouze eh, těžit. Já se eh, domnívám, že kontrola dát musí zůstat především v oblasti veřejné, neměl by být do toho zapojován soukromý sektor. Myslím si, že v samém středu naší pozornosti by opravdu měli být spotřebitelé, uživatelé, především ty nejzranitelnější skupiny, a to jsou například děti. Jak toto zajistíte? Myslím si, že komise se asi nestane novým Amazonem, eh, predátorskou eh, společností, která využívá monopolů. Já jakožto zákonodárkyně se domnívám, že bychom naše základní práva neměli obětovat eh, pod zástěrkou inovace a zisku. Děkuji Anne Sofii a dávám slovo panu Volmanovi, aby zareagoval na e, tyto čtyři příspěvky. Máte čtyři minuty a půl, pokud to bude možné. E, druhé kolo otázek e, to není jednoduché otázka, která se týká špionáže, odposlouchávání telefonů. Já si myslím, že tady je důležité, aby jsme si uvědomili, že když se zabýváme evropskými daty, tak je potřeba, aby byly respektovány evropské hodnoty. To si myslím, že je ve středobodu a musíme zajistit, že máme nástroje, které toto zaručí. A soudy, třeba to, že máme eh, případy, které se řeší u soudu, tak to je jasný příklad toho, jak se to má řešit. Potom těch 13 um, uh, uh, zemí, které tady padly, já se omlouvám, já ten seznam tady nemám. Gaia X, proč je to otevřeno i ostatním? Protože my musíme být pragmatičtí. Pokud uh, vidíme, že největší cloudoví poskytovatele 1% trhu, pokud vytvoříme něco nového, tak musíte být pragmatičtí, aby tam byl ten přechod a stavět na to, co už existuje. Akt o datech. Ano, měli bychom si sami položit otázku, kdo může kontrolovat data. Eh, údaje eh, o energii, eh, které se generují. Musím se nad tím zamyslet. Třeba moje údaje o energii, tak jsou to také údaje mé rodiny, rodina, která žije v tom samém domě. A otázka je, kdo eh, se bude moci s těmi to daty zaobírat. To je základní otázka aktu o datech. My si nemyslíme, že veškeré soukromé údaje by měly být přístupny všem. Kdo k ním může mít přístup? Musíme dát do rovnováhy eh, ten veřejný zájem a zájem jednotlivců, to je jasné. A pouze ve výjimečných případech k datům eh, budou mít eh, přístup společnosti, ale na základě pravidel. Ta otázka dvou miliard – to se e, zmiňuje ve strategii pro data pro cloudové infrastruktury. Jak je to s touto částkou? Já bych řekl, čím více, tím lépe v tomto případě, protože e, je třeba udělat mnohé. Je to optimální částka? Ne, to bych neřekl. E, můžeme být nákladově efektivní řešení, která dostanou Evropu do popředí vývoje. A nejedná se o to, že budeme opakovat to, co už jsme zopakovali. Jedná se o, o datové infrastruktury, které mohou o, o fungovat. Já si myslím, že na základě e, těchto peněz e, můžeme zlepšit e, ekonomii, datovou ekonomiku. A poslední dotazy. Spotřebitelé, kteří musí být ve středobodu všeho, co děláme. Během finského předsednictví proběhla zajímavá diskuze ohledně přístupu My Data. Tam se přesouváme z modelu platform kdy jednotlivec a firma jsou ve eh, středobodu údajů, které generují. Je to úplně nový způsob myšlení. My už jsme tak zvyklí na to, jak eh, se věci vyvíjely během posledních 20 let, takže už to nijak nespochybňujeme, ale proč bych já nemohl se rozhodnout o svých datech a také bych využil eh, právo přenositelnosti v rámci GDPR. To je součástí toho, čeho chceme dosáhnout a na to se chceme podívat v rámci aktu o datech. Díky, pane Volmané. A nyní druhé kolečko posledních eh, pět dotazů. Každý máte jednu minutu, moc se omlouvám. Nejdříve Andrej Kovačev za EPP. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Volmane. Ano, eh, strategie pro evropská data chce být lídrem generace, eh, budoucí generace. Je to obrovský obrovský úkol, tak aby se údaje pohybovaly mezi jednotlivými sektory ve prospěch eh, vědců a eh, veřejné zprávy. Musíme respektovat evropské hodnoty, práva občanů a musíme respektovat eh, transparentnost. To je velmi důležité. Nemám tak úplně podrobný dotaz, ale navrhuji to <clears throat> my, my to musíme vysvětlit občanům a ne nějakým byrokratickým eh, komisním eh, způsobem, co je to datová ekonomika, co je to akt o datech, co je to eh, společný prostor pro data, strategie, to je všechno matoucí. Tady se ptáme, co je prospěšné pro jednotlivce, pro ekonomiku, pro vědce, pro vysoké školy v rámci tohoto obrovského úkolu eh, schromáždění a zpracování těchto údajů. A jak jste řekl velmi správně, kdo rozhoduje o standardech? A já bych chtěl říct si třeba také automobilový průmysl. Jak to vypadá se službami eh, v případě aut, eh, komunikace mezi infrastrukturami, komunikace mezi automobily, to bude významné pro odvětví. A nyní Adriana Maldonado López za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla položit několik otázek vystupujícím, kteří uh, hovořili o evropské strategii. Eh, tady se nacházíme v situaci covidu a jedná se o důsledky, eh, na kterých musíme zapracovat po těch nejhorších měsících po pandemii. Ano, <clears throat> dnes panuje nejistota, nemůžeme poskytnout žádnou jistotu, ale můžeme pracovat na zlepšení důvěry. Ve zprávě se uh, hovoří o dovednostech občanů. Je to pravda, že dnes mnoho občanů nepoužívá údaje s takovou důvěrou, kterou by měli mít, aby se údaje zvětšily, co se týče objemu. Takže jak můžeme pracovat na zlepšení dovedností občanů, aby mohli používat údaje. A potom otázka infrastruktur, abychom byli více konkurenčně schopní na mezinárodní úrovni. Jaké investice by byly potřeba do infrastruktury ze strany EU, pokud jde o cloud? To jsou tedy dvě důležité otázky, které by mohly na pomoci zvýšení eh, důvěry, pokud jde o používání těchto dat. Děkuji. Dita Charanzová za Renew. Prosím, Dito, máte jednu minutu. Paní Charanzová, nevidíme vás? E, děkuji. Já bych chtěla poděkovat komisi za prezentaci. Jak víte, já plně e, podporuji strategii pro data, už bylo řečeno mnohé. Předřečníkem Andriusem Andrusem, pokud jde o vyjednávání, co se týče volného pohybu dat, tak já jsem bojovala za to, aby se odstranily národní překážky, abychom měli eh, skutečný jednotný trh pro data v Evropě. Zároveň mám ale eh, osobní pochyby, pokud jde o členské státy, které chtějí využít eh, peníze daňových poplatníků, aby měli obrovské veřejné projekty a to je konkurence pro soukromé odvětví. A Tady máme příklad této oblasti, třeba německo-francouzský eh, projekt GEX, o tom jsme slyšeli před létem. Můžete nám říci, zdali komise má za to, že ukládání údajů, což je financováno ze strany vlády, že je to správný způsob pro implementaci strategie, anebo si myslíte, že jsou kromě financované infrastruktury jsou možné. Vy jste už jste se toho dotkl během vašeho předchozího vystoupení, ale chtěla bych to ještě dále rozvést. A nyní Jean-Lin Lacapelle za ID. Děkuji mnohokrát. Spojené státy po Indii eh, zakázali eh, čínskou aplikaci TikTok, zakázali jí přístup na její území, eh, protože masivně sbírají údaje a myslí si, že to tedy neposkytuje záruky pro bezpečné nakládání s údaji. Spojené státy v podstatě toto udávají jako příčinu, ale už neříkají, eh, jak na to upozornil Edward Snowden, že sami jejich společnosti eh, špehují své občany a využívají data. A my bychom jaksi eh, v Evropě měli tomuto čelit, ale neděláme to, protože naším eh, největším cílem je eh, podpora globální soutěže. Ta strategie v podstatě ukazuje pouze velice vágní obavy, vágní prostředky. Evropský soudní dvůr ukázal, jaká je skutečná cena podobných strategií a spojená Eh, Evropská unie eh, v podstatě eh, by měla zakázat podobné společnosti, které sbírají údaje evropských občanů. Děkuji Alexandra se poslední dotaz za zelené. Paní Gise, zmáčkněte prosím tlačítko. Slyšíte mě? Chtěla bych eh, položit další dotaz, který se týká eh, dat a zdraví a schromažďování údajů. To by se mělo považovat za vysoce rizikové a měly by tam být záruky. Eh, vývojáři v, oblasti zdravotnických prostředků pracují na produktech, ale musíme být obezřetní. Představte si důsledky toho, když se někdo dostane k těmto soukromým údajům, třeba zaměstnavatele nebo pojišťovny a těžco se anonymizují osobní údaje, třeba údaje, které obsahují DNA. Na druhé straně eh, přístup k údajům je důležitý pro eh, vývoj ve zdravotnictví. Jak tedy komise počítá s otázkou ukládání těchto údajů? Budou k tomu mít přístup pouze zdravotníci a zdali eh, máme dostatečné záruky pro soukromí. Potom otázka zapojení organizací pacientů a zdravotníků podniků, eh, jak to eh, vypadá s otázkou anonymizace. To je opravdu velmi důležité. Děkuji, Alexandro, a nyní dávám slovo zpět panu eh, Volmanovi, aby zareagoval na tyto poslední dotazy a možná už pronesl závěrečná slova tři a půl minut. Prosím. Asi tady bude více dotazů než závěrečných slov. Eh, vy jste se ptali eh, na to, že používání dat bude eh, transparentní a že jednotlivci a společnosti uvidí výhodu v tom, že údaje budou dány k dispozici. Je důležité, aby lidé měli důvěru ve zpracování údajů. To je věc opravdu zásadní v době, kdy momentálně eh, eh, vlastně občané pouze jedním eh, kliknutím řeknou ano či ne a tím se třeba odepře přístup k údajům pro výzkum, tak to je zcela zásadní. Potom v případě automobilu tam bude konkrétní iniciativa, to dělají naši kolegové v generálním ředitelství pro růst. Potom otázka infrastruktur. Eh, chtěl bych zde říci dvě věci. Ano, eh, musí existovat investice ze soukromého sektoru, to bude klíčové, protože bez um, podpory veřejného sektora, abychom měli eh, evropskou infrastrukturu, tak to nepůjde. A potom za druhé je zcela klíčové, aby členské státy spolupracovaly, aby pracovaly stejným směrem a proto se připravuje ministerská deklarace a ta se bude týkat cloudových infrastruktur a jak by se to mělo tedy uskutečnit v Evropě. Potom bod, který se týká TikToku a hrozeb, tak zde bych chtěl zopakovat, že eh, když se používají evropské údaje, ať už eh, se to dělá kdekoliv, tak to musí být za plného respektování evropských hodnot. A, a to se týká také toho soudního případu. A nyní několik slov o údajích o zdraví, protože to je velmi důležitá oblast, kde ano, na jedné straně údaje mohou na pomoci eh, eh, vědeckému výzkumu ve zdravotnictví, ale na druhé straně jsou to nejcitlivější údaje, která si dokážeme představit. Jsou to údaje o, o nás, o našem těle. A vidíme tu, jak to vypadá v českých státech, třeba Finsko, Německo, Francie. Jedná se o struktury, které umožní využít údaje pro účely výzkumu, aniž by ty údaje eh, porušovaly eh, ústavu. Jedná se tedy o pravidla bezpečného čtení a zajistit, že technologie existují a že umožní použít údaje aniž by se ty údaje přesouvaly z jednoho místa na druhé. A myslím si, že bychom neměli být proti na jedné straně tomu, že se e, používají údaje a dali to do rozpodu se soukromím. Měli bychom to dělat vědomně a proaktivně, tak abychom zajistili, že soukromí je respektováno, ale zároveň získat hodnotu z údajů. Potom otázka anonymizace ano, eh, technologie pro zachování soukromí budou součástí technologií, které chceme financovat v rámci Horizonu. Děkuji, pane Volmané, za vaše odpovědi a tímto ukončujeme druhou část naší výměny s komisí. A nyní eh, mám několik oznámení. Za prvé, někteří eh, poslanci nedostali dostatečné odpovědi. Mám eh, na mysli první část DSA. Nevím, zdali oba zástupci komise jsou eh, ještě s námi, ale chtěla bych jim eh, říci těm, kteří mají pocit, že dotazy zodpovězeni nebyly, tak aby dotazy zaslali písemně sekretariátu do konce pracovní doby dnes a my je předáme komisi a požádáme komisi, aby tyto dotazy zodpověděla písemně. To je první věc. A za druhé, Máme výsledky eh, závěrečného hlasování, tak je mohu eh, stručně přečíst. Zveřejní se to na webové stránce. 23 eh, pro, 4 proti, 1 se zdržel rozpočet. Umělá inteligence v trestním právu 40 pro, 4 proti, 0 se zdrželi. A nová průmyslová strategie 33 pro, 1 proti, 10 se zdrželi. Takže všechny tři byly přijaty a příští zasedání eh, bude 28. září v pondělí. Někdy odpoledne ještě vám řekneme přesně v kolik. A eh, včera na schůzi koordinátorů jsme se dohodli, že pozveme komisaře Bretona eh, sem, aby jsme mohli prodiskutovat veškerá covidová opatření v EU a dopad na jednotný trh. My ho formálně pozveme a uvidíme, kdy se bude moci dostavit doufejme, že co nejdříve. A tímto končím eh, dnešní schůzi. Děkuji vám spolupráci a děkuji za trpělivost, pokud jde o striktní vymezení času. A ještě jednou děkuji komisi za to, že byla zde mezi námi. Děkuji.